bude zítra ve 12 hodin. Dostáváme se i hned k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je situace v Bělorusku. A já bych opět dal slovo panu komisaři Píbalksovi, který zastupuje paní vysokou představitelku a místopředsedkyni komise. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem velice rád, že teď mohu s vámi projednat otázku Běloruska jménem vysoké představitelky Katrin Eštnové. Evropská unie eh, projevuje jaksi velké znepokojení v důsledku porušování lidských práv. V Bělorusku v posledních měsících se situace ještě zhoršila s dalšími represivními opatřeními proti občanské společnosti a politické opozici. Eh, máme celou řadu obav a eh, za prvé eh, žádáme okamžité nepodmíněné propuštění všech 12 politických vězňů a jejich rehabilitaci. Jestliže v Bělorusku jsou nadále političtí vězni ve vězeních, je ostuda. Co, kromě toho se dozvídáme o mučení politických vězňů v věznicích, Dodržování lidských práv je naprosto nezbytné eh, a je třeba zajistit minimálně aspoň lidské zacházení s vězni eh, jakékoliv obtěžování a pronesledování členů opozice musí skončit, eh, protože není možné bránit svobodě projevu. Eh, naš, eh, ta stávající opatření nadále jenom více brání eh, běloruským občanům združovat se v rámci občanské společnosti. To jsou zákony, které musí být zrušeny. Je to jediná evropská země, která ještě má trest smrti a Evropská unie je nadále Eh, proti trestu smrti za všech okolností. Spolu s rezolucí eh, Evropského parlamentu ze 16. února eh, Evropský parlament vyzývá Bělorusko, aby nevykonalo popravu dvou osob odsouzených k trestu smrti a aby vyhlásilo moratorium na trest smrti s vyhlídkou jeho zrušení. Eh, my se nadále hlásíme k jednotnému obhajování našich hodnot, základní práva, eh, právní stát a my nemůžeme zůstat nečinní v souvislosti s vývojem v zemi, která sousedí se třemi členskými státy. Restriktivní opatření Evropské unie jsou významným nástrojem, aby se vyvíjel stále politický tlak na Bělorusko. Evropská unie opakovaně zdůraznila, že zůstává otevřená Eh, další revizi svých vztahů v červnu. Eh, rada rozšířila eh, svá kritéria o závažné případy porušení lidských práv, represe občanské společnosti a osob, které podporují režim. Místo vysoká představitelka po u norové radě eh, prohlásil, že 23. března eh, Rada pro za, eh, ministrů zahraničí by měla přijmout usnesení v tomto smyslu, aby bylo jasné, že tato politika není zaměřená proti Bělorusku jako takovému, ani proti běloruskému lidu. Evropská unie je kriticky angažovaná a e, žádá dialog v rámci politiky východního partnerství. My chceme dál rozvíjet naše bilaterální vztahy na základě pokroku, který zaznamenají místní orgány ve směru k principům dodržování lidských práv a právního státu. Jak už eh, opakovaně říkala eh, vysoká představitelka eh, Eštnova, když se setkala eh, s, se státní eh, tajemnicí ehm, Clintonovou, že je potřeba donutit Bělorusko, aby plnilo své povinnosti. Běloruská eh, občanská společnost, politická opozice a veřejnost jsou významným klíčovým elementem politiky Evropské unie. A my zahájíme jednání o usnadnění vízových procedur a readmise, která by umožnila lidem se setkávat s běloruskou populací. Je eh, politování hodné, že běloruské orgány eh, eh, od, jak si napínají naši trpělivost a politická opozice nadále jak si Bělorusko odkládá nezbytné reformy a které by usnadnily vztahy s Evropskou unii, která může jaksi poskytnout podporu v tomto směru. Evropská unie a členské státy chtějí se podělit o svoje zkušenosti z procesu transformace na e, tržní hospodářství. A e, jakmile budou ty základní podmínky naplněny, pak Evropská unie je připravena využít eh, finanční nástroje a prostřednictvím svých firm investovat do eh, Běloruska v rámci invest, eh, privatizačního procesu. 29. mají započít jednání, ale my chceme, aby tato mm, jednání, do těchto jednání byly zapojeny všechny složky společnosti Běloruska. V těžkých dobách je důležité udržovat komunikaci a e, proto také naše delegace byla v Minsku minulé léto 28. února polský velvyslanec a další členové eh, museli, eh, byli odvoláni na, ke konzultacím eh, do vlasti a všichni evropští velvyslanci měli být odvoláni. Naši velvyslanci plní svou práci Bělorusku v oblasti komunikace, informovanosti a my eh, přistupujeme koordinovaně také k otázce jejich návratu. Pane předsedo, bohužel doposavať nic nevyvolává u nás naděje v tom, že by se měnila politika v Minsku. Nedochází ani k uvolnění, ani k propuštění politických vězňů, persekuce opozice pokračuje eh, od roku 2010, porušování lidských práv pokračuje, další sankce pravděpodobně ani nezlepší naše bilaterální vztahy s Minskem. Je to politování hodné, ale nevyhnutelné, jestliže máme zůstat věrni našim hodnotám. Pane předsedo, a já velice oceňuji odhodlání všech eh, poslanců tohoto parlamentu eh, eh, ukázat lidu Běloruska, že jsme s nimi solidární v těchto těžkých dobách a že mají budoucnost v Evropě, až to podmínky dovolí. Podpora členů tohoto parlamentu od prosince 2010 od voleb byla opravdu velice důležitá a e, Bělorusko je stále, e, jak si patří mezi významná témata na agendě Evropského parlamentu, e, vyvíjí tlak na Bělorusko, aby změnilo svoji represivní politiku a přijímá kroky k tomu, aby mohla tato země zaujmout své místo v rámci evropské spolupráce. A zítra se tedy, tedy toto téma přijme usnesení. Děkuji, pane předsedající. Děkuji Herr Kommissar. Děkuji mnohokrát panu komisaři a nyní se dostáváme k řečníkům za jednotné politické skupiny a začne pan Protaševič. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych vám chtěl rád poděkovat za za toto politické prohlášení, eh, které jde do veliké hloubky, týká se našich eh, eh, politických vztahů s Běloruskem. Je to sousední země, je to otázka, kterou se zabýváme v poslední době poměrně často v našem parlamentu. V únoru jsme požádali aby nebyly vykonány tresty smrti v zemi. Dnes Eh, reagujeme na vyhlášení eh, války ze strany eh, minských orgánů směrem k Evropě. Ta situace v Bělorusku se čím dál tím více zhoršuje a nikomu tyto kroky nepomohou, nejméně potom Bělorusku, protože je třeba si uvědomit, že E, si orgány země patrně neuvědomují, že jim tady jde o nezávislost e, bylo rozhodnuto zbavit se velvyslanců členských států Unie. Tady je stále ještě ale prostor e, vrátit se zpátky k normálním vztahům s Unií. Nicméně to, co potřebujeme, je osvobození politických aktivistů a e, rovněž e, je zapotřebí, aby se připravily e, volby podle základních minimálních evropských norem. Takže čas pro změny nastal. Není ještě pozdě. Pan Libor Rouček. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, pan Potašovič se zmínil o našem návrhu usnesení. Běloruský režim jde cestou eh, izolace. E, izoluje sám sebe, nicméně izoluje také, izoluje také běloruský e, lid. A to není něco, co bychom chtěli v našem návrhu usnesení, v našich požadavcích vyjadřujeme solidaritu s Bělorusy. Chceme ukázat a chceme, aby Bělorusové věděli, že zde v Evropském parlamentu, v Evropské unii, vyjadřujeme e, svou solidaritu, svou vůli pomoci, svou naději Eh, stejným způsobem běloruským sousedům, běloruským, eh, běloruské společnosti a doufáme, že jednoho dne tato země, tato společnost, eh, tito lidé se eh, posunou k větší demokracii, k právnímu státu. Eh, běloruská ekonomika je skutečně v úzkých. Pokud se podíváme na deficit, pokud se podíváme na budoucí perspektivy, tak tady není, zdá se, prostoru pro změny a zlepšení bez reform. A zase, tyto reformy nejsou možné, pokud nedojde k reformování společnosti, pokud se nezačne s dialogem s dialogem s mladými, se skupinami nezávislých eh, občanů, s novináři, s, eh, eh, s odbory. Pouze tímto způsobem, ať už se jedná o běloruskou společnost či jakoukoliv jinou společnost, může společnost nabít znaku stability, může být společností, kde se ekonomice daří. Takže to je přesně to, co jsme chtěli v našem návrhu usnesení vyjádřit. Zároveň je v tomto usnesení také jasně jasně řečeno, že chceme, aby se eh, propustili političtí vězňové, nehledě na jejich přesvědčení, na jejich eh, zaměření. Takže toto jsou naše požadavky a to jsme chtěli v našem společném návrhu usnesení vyjádřit. A myslím si, že to není pouze návrh sociálních demokratů, ale všech demokratů v tomto parlamentu. Děkuji a slovo má nyní paní Ojuland. Uh, Děkuji, pane předsedo. Skupina ALDE vyzývá eh, v souvislosti s odvoláním eh, eh, velvyslanců z Běloruska považuje chování prezidenta Lukašenka, jak na vnitrostátní úrovni, tak v zahraničí, považujeme za naprosto nepřijatele a Lukašenko trvale ignoroval mezinárodní závazky Běloruska jakožto členského státu OECD a e, nerad vidí, že velvyslanci Evropské e, unie e, vlastně před, měli odevzdávat své pověřovací listiny diktátorovi, než nastanou demokratické reformy v této zemi, musíme se soustředit na podporu demokratické opozici a občanské společnosti. Také bych chtěla podpořit eh, Mezinárodní eh, federaci hokeje, aby přemístila eh, hokejové mistrovství z Běloruska někam jinam v roce 2014. Lukašenko si nezaslouží, aby předsedal těmto hrám. Diktátor totiž nerozumí principu principům demokracie a proto nerozumí ani principu sportu, což je princip svobodné soutěže. Děkuji. Danke, Frau Kollegin. Děkuji, paní Ojoland. A slovo má nyní pan Werner Schulz. Pane předsedo, dámy a pánové, Bělorusko se momentálně nachází ve výjimečném stavu. Po sfalšovaných volbách eh, prezidenta Lukašenka jde tento diktátor velice násilně proti opozici. Demokracie a spolurozhodování toto požaduje opozice a tito lidé, kteří to požadují, byli potrestáni velice vysokými tresty. Evropská unie proto zavedla eh, zákaz Eh, vstupu do EU pro vysoké představitele těchto té země a rovněž zmrazila jistá konta. To je samozřejmě nátlak na vysoké politické představitele, tak je to krok, který podporuje eh, občanskou společnost. Ale je třeba se podívat na to, do jaké míry jsou tato opatření opravdu účinná. Do jaké míry například by bylo nutné, aby ministr vnitra eh, odcestoval na konferenci ministrů vnitra do Lyonu, či jak to vypadá v oblasti sportu, jak to vypadá s těmi smrazenými konty, které jsou eh, záležitostí jednotlivých členských zemí Evropské unie. Bělorusko eh, má většinu podniků ve státní moci a Evropská unie se stala díky obchodním vztahům s touto zemí v podstatě organizací, která podporuje v diktátorský systém. Hospodářské sankce eh, vůči pouze určitým firmám a jejich prostředníkům by byly dobré, protože by přinesly odpovědající efekt, protože export například hnojiv či eh, produktů z ocely a dalších jde převážně do Evropské unie. Bojkotovat mistrovství v hokeji podle mě není správné, protože to postihne ty š- nesprávné osoby a ještě by to podpořilo propagandu tohoto diktátora. Podobnou zkušenost jsme učinili eh, s bojkotem v Moskvě a rovněž Pekingu jsme potom nešli touto cestou. Pokud bychom měli být v tomto konsekventní, tak bychom museli také bojkotovat mistrovství ve fotbale na Ukrajině. Děkuji, dostáváme se k poslednímu řečníkovi ve jménu jednotlivých politických skupin a je to pan Migalsky. Děkuji, pane předsedo. To je velice dobré usnesení, kde uvádíme všechno, co tady vždy zaznívalo, to znamená zachování politických sankcí, propuštění politických vězňů, garanci elementární politické spolupráce, eh, svobodu ve veřejném životě, žádáme propuštění vězňů a já jsem velice šťasten, že zaznívají jména eh, Banderenka a Šiliš, lidé, tedy lidí, se kterými já jsem byl přímo v kontaktu. A co je velmi důležité tady v tom usnesení je to, kromě toho, co uvádíme obvykle, je podpora Evropské unie svobodným médiím, protože jedině svobodná média mohou změnit mentalitu běloruského lidu. A ve svobodných volbách, které stejně dříve nebo později přijdou, budou moci potom eh, svobodně, demokraticky si zvolit, koho chtějí. A my bychom měli zdůraznit důležitost na rozdíl od toho, co říkal někdo z předřečníků. Já si totiž myslím, že je velmi důležité apelovat na převedení hokejového mistrovství do jiné země, tedy na podporu toho, co tady zaznělo, protože taková událost si myslím, takové mistrovství eh, by se nemělo konat v zemi, kde není důvod se radovat, kde opozice je mučená, kde političtí vězni zůstávají ve vězení. To je dobrý nápad. Víte. Děkuji, pane předsedající Pane komisaři, já mám v rodině čtyři děti. A jedno z mých dětí Eh, prostě někam odejde a eh, má ale vždycky kam. Co se Běloruska týče, eh, tak je to skutečně jako jednání s malými dětmi. Pokud nebudeme opatrní, tak je tady riziko, že Bělorusko vytlačíme z Evropy ven. Oni totiž mají kam jít. Kam? No do Ruska. A tam samozřejmě je v poslední době zaznamenáno, že prostor pro demokracii se zmenšuje spíš, než by se rozšiřoval. Pokud chceme Bělorusko přivést blíž k Evropě, tak musíme podle mého názoru jednat velice moudře a obezřetně. Potřebujeme uplatňovat metodu cukru a byče. Co bude cukrem? No, cukrem bude e, rozšíření naší hospodářské spolupráce s Běloruskem spíš než její omazování. Tím, že rozšíříme toto spolupráci, tak můžeme dospět e, k tomu, že v zemi poroste prosperita, podobně jako v severní Africe E, tam e, vlastně se obdobným způsobem e, buduje demokracie a byčem budou, nebo by byly politické sankce a my musíme tlačit na to, aby běloruské orgány dodržovaly lidská práva. Děkuji, pan Vigenin. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Důvod, proč tady vedeme dnešní rozpravu, je ten, že sankce proti Lukašenkovu režimu e, byly znovu prodlouženy a to vše vedlo e, k něčemu, co bych nazvala diplomatickou válkou mezi Unidí a Běloruskem. Jsem velice rád, že zde v Evropské unii jsme vyslali jasný signál Lukašenkovu režimu. V tom smyslu, že je nepřípustné, aby, se, aby byl vyvíjen tlak eh, na izolované členské státy Evropské unie, protože unie funguje jako celek co můžeme učinit, abychom podpořili e, pozitivní vývoj v této zemi, aby se země e, vydala e, rychleji na cestu k demokracii, k budování občanské společnosti, aby byli propuštěni političtí vězni a abychom zajistili, že tady již nebudou žádní další političtí vězni. Co můžeme učinit proto, abychom zajistili, že volby budou alespoň trošičku demokratičtější a trošičku spravedlivější. Mně osobně se zdá, že nám chybí trochu tvůrčí fantazie v této oblasti. Buď totiž rozšiřujeme, prodlužujeme trvání sankcí, anebo Eh, jdeme cestou cílených eh, ekonomických sankcí, eh, to znamená sankcí, které nemají až tak úplně tvrdě dopadnout na běloruské občany. Bohužel také zmiňujeme mistrovství v hokeji, to si nemyslím, že lze ještě přesunout jinak jinam, ale jistě můžeme dále pracovat v rámci Euronestu a já pevně věřím, že se nám něco hmatatelného podaří dosáhnout, protože to je skutečně zapotřebí. Děkuji. Myslím si, že veškeré body tohoto návrhu usnesení mohu podpořit, a to zejména body, ve kterých se hovoří o to, že třeba, aby byly represe zastavené, že třeba, aby zástupci organizací pro lidská práva již nebyli nadále stíháni, ale myslím si, že ty body, které se týkají mistrovství v hokeji, nejsou správně. Uh, jednak je to v roce 2014, takže do té doby ještě může dojít k pokroku. Není možné eh, prostě tady konstatovat, že do roku 2014 se nic nedosáhne. A dále je třeba si uvědomit, že během mistrovství přijede do Běloruska velice mnoho lidí. Budou to fanoušci, budou to lidé, kteří budou hovořit s Bělorusy, kteří jim přinesou informace to jsou tedy lidé, kteří budou, které, kteří budou moci přímo na místě ovlivňovat situaci. Toto mistrovství v hokeji nám pomůže a ne naopak. Děkuji, děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Kobal. Myslím, že paní předsedající je čas. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčený, že je nejvyšší čas odpovědět na otázku, jaká byla politika EU vůči Bělorusku v posledních letech. Jak ji popsat? jak je vnímaná z Minsku, je to iluze změny pozice za posledních šest měsíců, že by to bylo lepší nebo horší. Končilo to prostě dnešní situací a my dnes přemýšlíme o tom, co dělat. Místo, abychom jenom pořád mluvili, tak pojďme myslet a e, pojďme si uvědomit, Eh, že potřebujeme koherentní, konzistentní politiku a ne, abychom jednali každý jinak jako členské státy, kdy na jedné straně mluvíme o lidských právech a na druhé straně investujeme v Bělorusku, protože to nikam nevede. Z toho se může radovat jedině Lukašenko. Čili jediné řešení je podporovat opozici, jasně, a ukázat jí, že opozice je naším partnerem. A Lukašenko má slyšet od nás, že pokud eh, eh, budeme mít období lepších vztahů, tak to bude jedině na základě nějakého pokroku z jeho strany, odbourání eh, cenzury, uvolnění svobody tisku, ale on se samozřejmě nikdy nezmění, on, co se voleb týče. A když bude, co se týče tedy voleb, tak se vrátíme ke stejné politice, jakou jsme aplikovali v minulosti, eh, to jenom eh, povede Lukašenka k tomu, aby eh, zesílil represi proti opozici. Buďme konzistentní. Děkuji nyní má slovo paní Vajdere. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, situace v Bělorusku je závažná a zhoršuje se. Mnoho lidí bylo zavřeno do vězení a potřebujeme sankce. Je tragické, že dva mladí lidé stojí před soudem a byli odsouzeni k trestu smrti. Jejich rodinní příslušníci příbuzní nemají vůbec žádné informace. Ovšem vidíme rovněž, že běloruský režim ztrácí nervy. Musíme tedy e, být ještě tvrdější a ještě tvrději prosazovat a požadovat dodržování lidských práv. Bělorusko je malý stát, nemá žádné nerostné suroviny, proto potřebujeme zavést sankce proti Lukašenkovi a nesmíme uplatňovat dvojí standardy pokud hodnotíme podobné události v jiných zemích, jako je například Rusko. Musíme uvalit sankce na konkrétní osoby, musíme jim zakázat eh, vstup na území Evropské unie, musíme zmrazit konkrétní účty v bankách a musíme mít také sankce vůči podnikům, které podporují tento režim. Nesmí ovšem trestat běloruský lid. Pokud ukončíme naši spolupráci s Běloruskem, tak tím bude trpět běloruský lid, občané Běloruska a režim přežije, řekne, že vinu neseme my. Naše sankce musí být využity jako politický nástroj, to znamená, že musí podpořit běloruskou občanskou společnost. Děkuji, děkuji paní kolegyni. A nyní má slovo pan Paleckis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Studená válka ta válka, eh, ta odvolávání velvyslanců, to jsou opatření, ke kterým došlo. Ale Bělorusko má stále ještě možnost volby. Ta izolace, kterou, do které se, země sama uvrhuje, ta i ale hrozí. Eh, volby, které se budou konat, pravděpodobně vůbec žádné volby nebudou. Nebude tam možnost volby. Minsk by mohl mít lepší vztahy s Evropskou unii, pokud by propustil politické vězně a pokud by v zemi byla aspoň postupně zajišťovaná lidská práva. Nejdůležitější partneři EU, Rusko a Euronest, by měli Bělorusko pohnout k těmto krokům. Měli, neměli bychom vztahy s Běloruskem ještě zhoršovat, protože to by vedlo k tomu, že by tím trpělo obyvatelstvo. Země Evropské unie musí i nadále udržovat kontakty s Běloruskem, ale osud Běloruska se rozhoduje v zemi samotné. Občanské fórum by mělo posílit své aktivity v příštích týdnech a měsících. Vedoucí opozice a, a novináři v poslední době neměli možnost opouštět zemi. či ze země vycestovat. E, tato opatření e, i nadále platí. Jsou to tedy opatření, která se obrací proti novinářům. Evropská unie by měla upozornit Minkst na tuto skutečnost, protože svoboda pohybu je jedna ze základních svobod pro občany. Děkuji. Děkuji. A... Minutu je 30. Panie... Děkuji, slovo má pan Kečmárek na 1,5 minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, na zasedání výboru pro rozvoj si myslím, že vysoká představitelka Eštnová z jasných, eh, z základě jasného rozhodnutí ohledně Běloruska všechno ukazuje to, že reakce Evropské unie udělala dojem na běloruského prezidenta a Možná jsme našli cestu, jak zvýšit efektivnost našich iniciativ vůči Bělorusku. Správná metoda je využít nástroje, které budou běloruské orgány bolet. A já e, souhlasím s tím, že by v roce 2014 v Bělorusku neměl konat šampionát v hokeji, protože Lukašenko to využije pro to, aby sám sebe zpropagoval a aby prezentoval svoji zemi jako normální zemi a tak to není. Není to pravda. Je to země, ve které základní práva jsou pošlapávána, není tam žádná demokracie, zatímco šampi- a šampionát by se v takovém místě konat neměl občané jsou zbavováni svých základních práv a svobod a tato pozice vůči sportovnímu utkání, to taky například v souvislosti s olympiádou v eh, Pekingu, to taky nepřispělo ke zvýšení úrovně lidských práv v Číně, takže to není argument. My nemůžeme dovolit, aby si v eh, Bělorusku prezident zlepšoval imič. Děkuji, slova má nyní pan Mavro Nikolas na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Sociálně demokratická frakce je pro další rozvoj partnerských vztahů se zeměmi východní Evropy. Tyto partnerské vztahy ovšem říkají, že třeba posílit demokratické instituce, energetickou bezpečnost a také reformy v oblasti sociální a hospodářské. Evropská unie má cíl podpořit politické a sociální reformy Bělorusku, či jim k ním dát podnět, tak aby v zemi mohl probírat, probíhat demokratizační proces. Potřebujeme pevný, neoblomný postoj vůči současné běloruské vládě. Potřebujeme podpořit občanskou společnost a rovněž se snažíme o to, aby celá běloruská společnost dokázala dosáhnout své vize, totiž stát se evropskou zemí. Potřebujeme zcela konkrétní politické cíle, jak by tedy měly vypadat další vztahy mezi Běloruskem a Evropskou unii právě nyní kdy v zemi existují tak velké demokratické nedostatky. Demokratická práva jsou pošlapávána, právní stát je zanedbáván, politická opozice, respektive její představitelé eh, se zavírají do vězení. To vše jsou věci, které musíme odsoudit a musíme tomu věnovat opravdu pečlivou a obzvláštní pozornost. Děkuji. Děkuji. A nyní mi slovo pan Šťastný. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se minulém týdnu setkal s opozicí v Bělorusku a to byla dobrá připomínka toho, jaká je tam tvrdá realita. Ti lidé si tam zaslouží stejné či obdobné zacházení a stejné dodržování lidských práv jako my v Evropské unii. Místo toho jsou tam političtí vězni, je tam persekuce a e, různé další e, nepříjemné projevy diktátorského režimu. Lukaš Lukašenkova vláda byla e, všude po světě e, velmi tvrdě odsouzena, včetně e, usnesení amerického senátu, Evropského parlamentu a tak dále. A nakonec i zákon Spojených států, který byl podepsán Obamou v lednu, nazval běloruskou, se nazývá běloruská demokracie a lidská práva. Eh, takže je třeba si uvědomit, že eh, mistrovství v hokeji je eh, závažná událost a neměla by být další, dalším nástrojem, aby se podporoval represivní nedemokratický režim. Více jak miliarda občanů prostřednictvím svých zástupců chtějí, aby Mezinárodní federace ledního hokeje uspořádala mistrovství v jiném zemi. Já chci, aby delegáti, a chci věřit, že delegáti na nadcházejícím mezinárodním kongresu této federace v Helsinkách budou v tomto eh, ohledu jednoznačně hlasovat. Děkuji. Eh, na řadě je eh, kolegyně Kretuc. Děkuji, paní předsedkyně. Zhoršování napětí mezi Evropskou unií a Běloruskem dospělo do velmi závažné fáze Eh, která kulminovala odchodem velvyslanců. Eh, jsou tady určité argumenty eh, v oblasti partnerství, východního partnerství, které nám, nás podporují v tom, abychom hledali řešení. Vládu je třeba vést k tomu, aby znovu zavedla demokracii, aby dodržovala lidská práva, je třeba stanovit jasné cíle, to znamená konec persekuce politických odpůrců a otevření Běloruska Ruska evropským hodnotám je zároveň třeba si uvědomit, že občané eh, Běloruska jsou izolováni a že jsou oběťmi své situace, oběťmi chudoby, inflace a bezprecedentního obchodního deficitu. Děkuji. Děkuji a teď je na řadě eh, postupně eh, řada řečníků, kteří požádali o slovo v rámci Catch the Eye, paní Esa jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Je třeba hovořit i o opozici v Bělorusku, která je pod obrovským tlakem eh, díky akcím prezidenta Lukušen, eh, Lukašenka. Eh, ti lidé jsou neustále persekováni, jejich zařízení zabavováno, včetně počítačů a dalšího majetku. Eh, registrace jednoho eh, spolku byla nedávno znemožněna. My žádáme, aby političtí vězni byli propuštěni a já chci podpořit myšlenku kolegyně Ojuland a Šťastného a to v tom smyslu, abychom všichni požádali, aby nadcházející kongres kongres Mezinárodní federace ledního hokeje e, se vyslovil e, v tom smyslu, aby ze v roce 2014 mistrovství v ledním hokeju, hokeji v Bělorusku nekonalo. E, tady jde o to, aby se zase pan prezident Lukašenko nedomohl dalšího místa na výsluní. Děkuji. Teď je na řadě paní Basesku deteriorarea relațiilor cu Belarus plasează... Děkuji. Co se týče vztahu s Běloruskou, tak se Unie nachází velice absurdní paradoxní situace. Chce tedy mít diplomatické vztahy se sousední zemí a se zemí, která je členem východního partnerství. Tato situace se může změnit pouze v případě, když se Lukašenkův režim eh, bude ochoten ukončit represivní politiku. Ovšem postoj eh, běloruských úřadů izoluje zemi čím dál tím více. Eh, například zpráva reportérů bez hranic říká, že Bělorusko zahrnuje Bělorusko do seznamu stází, které jsou nepřáteli internety, protože dělá veškeré snahy pro to, aby omezovala internet a veškerý pohyb na internetu. Ehm, jak vypadá i ekonomické důsledky. Ekonomi- eh, ekonomická situace se mě špatná, má dopadá to zejména na obyvatelstvo a potom bych se chtěla zeptat, chtěla bych se zeptat paní vysoké představitelky, jakým způsobem bychom mohli omezit negativní dopady neveškerých sankcí na obyvatelstvo. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Vize. Děkuji, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Řadu let vidíme divnou hru, kterou hraje prezident Lukašenko a jak si tu se jak si přiklání k západu, tu k Moskvě a dělá všechno, co může, hlavně, aby zničil opozici a butlačuje eh, eh, etnické menšiny a pokračuje v tom. Čili já jsem moc rád, Eh, že byli odvoláni všichni velvyslanci ke konzultacím. To byla taková eh, společná reakce všech eh, členských zemí, nejenom institucí, ale členských zemí. A já doufám, že budeme i v budoucnu jednat takto konzistentně vůči Lukašenkovu režimu. A je taky pravda, bo to tež platí, co se týče mezinárodního mistrovství v hokeji neměli bychom jim dovolit to konat tam. Děkuji, ani pan Nikodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Na samitu v Praze se Bělorusko zavázalo dodržovat lidská práva. Nicméně tato země je jak se čím dál tím horší. Je to, myslím, země, která má zeměpisně k Unii nejblíž a přitom je nejdál co hodnot Sankce musí být aplikovány i v rámci východního partnerství. Musíme jednat se všemi členy partnerství a hlavně se sousedními zeměmi, abychom vyvinuli tlak na režim v Minsku, aby změnil postoj pokud někdo jako Lukašenko může vůbec změnit postoj, ale pochybuju o tom, že by byl ochoten eh, nějak měnit své chování. Možná bychom mohli spolupracovat v Rus- s Ruskem v tomto směru. Pak by Rusko taky mělo příležitost prokázat, eh, že stojí za mm, mm, taky lidskými hodnotami, které by nebyly jenom jaksi hodnotami Unie. Třeba by Rusko mohlo podepsat relevantní mezinárodní dokumenty, hlavně OSN. Děkuji, slovo má pan komisař. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení eh, poslanci, Jménem paní místopředsedkyně Eštonové bych vám chtěl poděkovat za váš zájem a za vaše e, aktivity v souvislosti s Běloruskem. Především chci říct, že Evropská unie i nadále bude podporovat jak politicky, tak finančně občanskou společnost v zemi protože ta je zásadní eh, pro eh, prosazování demokracie a základních lidských eh, svobod a práv v zemi. A politicky, a pokud bude nutno i finančně, bude podporovat oběti represe. Nemůžeme je nechat E, samotné a bez pomoci v situaci, kdy mohou doufat pouze v mezinárodní pomoc. Za třetí, e, necháme e, pro zemi otevřené možnosti v tom smyslu, že restriktivní opatření budou cílená. To je to silné politické sdělení, které běloruským orgánům sdělujeme. My nechceme v žádném případě ohrozit běloruské Eh, občany. My chceme cíleně zasáhnout ty, kteří za represi jsou zodpovědní a e, domníváme se, a to tady bylo zdůrazněno, že do budoucna je Bělorusko skutečně zemí, která musí být a bude v rukou e, svých občanů, ale tito občané musí mít právo a možnost e, tuto příležitost uchopit do svých rukou a tomu tak bohužel v současné době není. A proto Evropská unie bude nadále pokračovat v přijímání příslušných rozhodnutí, my je budeme vždy diskutovat diskutovat. To je také cíl i dnešní rozpravy. Vysoká představitelka velmi podporuje zapojení parlamentu do všech těchto úvah a my i nadále budeme počítat s vaší spoluprací Děkuji. E, mám šest návrhů usnesení, které jsem obdržela nyní na závěr debaty. Závěr debata je tímto ukončena. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin ještě máme